zdán. Máte někdo nějaké poznámky ke písemnému zápisu eh, z tohoto zasedání? Pokud ne, tak eh, je tento zápis eh, považován za přijatý. Je pro mě velkým potěšením, že mohu přivítat delegace čtyř členů výboru zahraničních věcí parlamentu ze Seychelles a také pracovníků tohoto parlamentu pod vedením pana předsedy tohoto výboru, pana Vivena Williama. Nacházejí se zde eh, v Evropském parlamentu po dobu tohoto týdne. A účastní se čtyřdenní návštěvy, kterou organizuje kancelář pro propagaci parlamentní demokracie. Vážení přátelé, doufáme, že vaše návštěva bude přínosná a víme, že budete sledovat velice bedlivě zprávu pana Alena Kadeka o partnerské eh, dohodě v oblasti rybolovu mezi Evropskou unii a Seychely, o které budeme hlasovat zítra. A příště nám přiveste také trošku sluníčka, až za námi